předpisů a pokud nebudou eh, předloženy připomínky, tak to, to jmenování bude považováno za odsouhlasování a to jmenování se týká delegace AKTEU, kde eh, pan Rangel nahradí pana Ruase. A nyní přistoupíme k hlasování. První hlas.